bude zítra v 11.30. Nyní se dostáváme ke zprávě pana předsedy Vlasáka o regionální politice jako součásti eh, širší eh, státní pomoci. Máte slovo, pane Vlasáku. Pane předsedající, vážení kolegové, pane komisaři

Děkuji, pane předsedo, pane komisaři, milí kolegové. Již letos po druhé hovoříme o reformě státní podpory s regionálními cíly a vyvolává to velké obavy. Ano, uznáváme, že peníze daňových poplatníků nemají sloužit k tomu, že zmírající a neproduktivní podniky by měly být takto podporovány a státní podpory by neměly vyvolávat soutěž v boji o dotace mezi regionálními zprávami. A pravidla by neměla vyvolávat nesprávné, nesprávnou soutěž. Jsme proti tomu, aby veřejné prostředky byly využity na delokalizace. Proč mají veřejné veřejná zpráva dávat jednou rukou to, co bere druhou? Měli bychom být schopni alokovat tyto prostředky. A proč takto rozdělovat malé a velké podniky v některých regionech? Důležité je není důležitá není velikost podniku, ale význam pro místní ekonomiku určitého podniku. A my bychom také posuzovat odděleně hraniční oblasti. Eh, Já bych si želela osobno zahvalit poročevalcu kolegu Vlasaku. Já bych chtěla eh, velice poděkovat kolegovi Vlasákovi. Byla jsem jeho stínovou zpravodajkou. Eh, minulý týden zohlednil skutečnost, že parlament efektivně reagoval na práci komise v oblasti eh, regionální státní pomoci. Je to velice důležitá oblast. Výbor pro regionální rozvoj vždy zdůrazňoval potřebu větší transparentnosti také jas, potřebu jasného propojení mezi politikou státní pomoci a politikou soudržnosti a politikou eh, regionální podpory. A komisař Almunia to zmínil. Je to podstatné především s ohledem na změny v pravidlech státní pomoci a také s ohledem na nový finanční rámec. Naše hospodářství potřebuje jasná pravidla týkající se státní pomoci a je na evropských institucích, aby poskytly tyto, tato jasná pravidla. Děkuji, pan Banky. Excuse me, mikro. Mikrofon, prosím. It's good. Thank you. Okay. Uh, tisztelt képviselőtársaim, elnök úr! A jelentéstevővel egy... Vážení kolegové, pane předsedo, já souhlasím se zpravodajem v tom, že možná není nejlepší možnost, nejlepší čas pro to, abychom řešili nebo abychom měnili eh, pravidla státní pomoci, abychom snižovali státní pomoc. V době krize je důležitým úkolem státu, aby vytvářel pracovní místa a také, aby podporoval jednotlivé regiony a pomáhal jim z krize regiony, eh, které eh, doposud eh, měly nároky na pomoc, v budoucnu nemusí mít nárok na pomoc. Pokud by k něčemu takovému došlo, potom by to představovalo určitou novou falešnou soutěž mezi regiony. Nicméně nám jde o to, abychom posílili evropskou konkurenceschopnost jako celek. Já si myslím, že to je téma, ke kterému se v budoucnu určitě ještě eh, vrátíme. Děkuji, pan Ferrera. Pravidla Evropské unie týkající se eh, státní podpory jsou prostředkem, jak se vyhnout demokratickému působení státu. Je to vlastně útok na demokracii a tak to vlastně otvíráme dveře diktatuře trhu. Tato pravidla vlastně neumožňují veřejnou podporu, která by směřovaly ta veřejná podpora směřuje k bohatým nadnárodním společnostem, zejména těm, které přecházejí do jiných eh, oblastí světa a zanechávají za sebou nezaměstnanost a bídu. A takto bráníme málo rozvinutým oblastem, aby dohnali své spoždění. Takže boj proti nerovnosti vyžaduje vyjasnění v oblasti veřejné podpory. A to zatím neproběhlo. Mnohokrát děkuji, paní Basesku. Děkuji, pane předsedo. Dokud eh, bude státní podpora používána správně, mohou přispět eh, k rozvinutí konkurenceschopnosti naší unie. A domnívám se, že je třeba orientovat tuto podporu do méně rozvinutých regionů a do odvětví, která skutečně mohou přinést růst. Modernizace státní podpory musí cestou uvědomění si současné krize. A priorita číslo jedna je snížit nezaměstnanost zejména u mladých. Rozpočtové zdroje jsou omezené ve většině členských států a proto by měly být využívány velmi efektivně. A právě proto podporuji zjednodušení pravidel v této oblasti a také lepší informovanost národních úřadů, pokud jde o notifikace. Tedy bylo by třeba to celé spružnit. Mnohokrát děkuji. Nyní má slovo pan Šemeta za komisi. Děkuji, pane předsedo, vážení poslanci. Já vítám zprávu pana Vlasáka k regionální politice, která je eh, součástí širšího systému státní podpory. Tato zpráva byla iniciována výborem REGI a zohledňuje názory Eh, Evropské komise a také Evropského výboru pro sociální záležitosti. Tato zpráva hovoří o záležitostech, které i komise považuje za velice důležité, pokud jde o definování pravidel pro regionální pomoc mezi lety 2014 až 2020. Cílem pravidel je podpořit rozvoj znevýhodněných regionů v Evropě a přitom zajistit, aby podpora nevedla k pokřivení při obchodu nebo pokřivení volné hospodářské soutěže. Tato pravidla by měla komisi umožnit soustředit se na případy, eh, které se týkají rozsáhlých finančních částek. Členské státy mohou vynakládat menší částky mm, podpor bez dohledu ex ante v rámci eh, limitů obecného nařízení o blokových výjimkách, které bude rozšířeno, jak pokud jde o kategorie opatření, tak eh, částky podpory. Tato zpráva hovoří o tom, že je třeba zajistit důslednost mezi eh, politikou soudržnosti a politikou státní podpory. A to je skutečně zásadně důležité. Proto revize veškerých pravidel o státní pomoci musí být v souladu s modernizací eh, státní pomoci a tak by měla zajistit efektivní provádění politiky soudržnosti. Nicméně je třeba říci, že evropská politika soudržnosti a evropská kontrolní politika státní podpory jsou dvě různé politiky. Tyto politiky musí být koherentní, ale nemohou být totožné. Další prvek reformy o kterém hovoří tato zpráva, je přísnější přístup eh, k pomoci pro velké podniky, pokud jde o velké investiční projekty v oblastech C. Tyto investice eh, spíše povedou k pokřivení hospodářské soutěže a nebudou eh, tak výhodné jakožto veřejná investice, jako investice do malých a středních podniků. Přesné podmínky se teprve nyní diskutují. My bereme v potaz závěry Evropské rady z února letošního roku a samozřejmě, že jsme se také vyslechli řadu zainteresovaných stran a na základě toho jsme se rozhodli navýšit úroveň eh, celkového obyvatelstva, které pokryto na rozdíl od původního návrhu eh, alespoň 45 eh, obyvatelstva a eh, zahrnout sem speciální záchranu síť eh, pro státy s makroekonomickou pomocí, čímž pádem se dostáváme na celkové pokrytí populace ve výši 47 Já myslím, že to celkové pokrytí populace v regionech, které čerpají pomoc, nám umožní soustředit se na regiony, které nejvíce potřebují pomoci a přitom členským státům dáme dostatek prostoru pro to, aby řešili své vnitřní vnitřní rozdíly, například i v příhraničních regionech, na ostrovech a jiných oblastech. Přijetí nových pravidel se plánuje na druhou polovinu června. A jak tato zpráva naznačuje, komise chce prodloužit současná pravidla a také mapy současné, současných regionálních pokynů do roku 2014, aby členské státy měly možnost připravit se na nová pravidla, která by měla vstoupit v platnost od 1. července 2014. Konečné pokyny k regionální podpoře se teprve v komisi diskutují a ještě může dojít k některým změnám. Děkuji. Komisář. Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Tímto končíme rozpravu k tomuto bodu. Hlasovat se bude zítra v 11.30. A nyní se dostáváme k poslední rozpravě dnes večer. Jde o zprávu pana Higginse. Strategie pro službu elektronického mítného a, a systému vynět osobních automobilů